Eh, tím, že budeme eh, růst ekonomicky, ale tím, že budeme vzorem pro ostatní. Vaše priority, bych řekl, jsou dobře vybrány a teď je potřeba je konkrétně implementovat. Děkuji, pan Niedermayer, na minutu. Thank you, madam. Uh... Děkuji, paní předsedající. V první řadě vítejte zpět, pane premiére. Jsme rádi, že jste opět mezi námi. Na začátku svého projevu jste zmínil tři témata. První bylo víceletý finanční rámec, za druhé Brexit a za třetí rozšíření. Já tato témata považuji za velice dobře vybraná, jakožto nejdůležitější a nejnaléhavější. V první řadě je potřeba vytvořit stabilitu v evropských financích. Za druhé, nesmíme eh, promarnit možnost vyjednat si co nejlepší dohodu se Spojeným královstvím a v neposlední řadě se musíme vyhnout destabilizaci vašeho regionu Balkánu. Ale je zde ještě něco podstatnějšího. Předsedkyně komise paní von der Leyen zmínila eh, tu energii vašeho předsednictví a společně s Manfredem Weberem zmínila vaše zkušenosti. A já bych řekl, že je jaksi potřeba nad rámec jednotlivých témat vytvořit pocit spolupráce, pocit dohody a pocit té myšlenky jsou náležitosti naší unie. A k tomu vám přeji vše dobré. Děkuji vám mnohokrát. Děkujeme, paní Fajon má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, paní předsedkyně, vážený pane premiére. Čeká vás nesmírně odpovědná a obtížná úloha. A proto bych ráda vyjádřila podporu vašemu programu. Ovšem samozřejmě musíme zajistit to, že právní stát je zajištěn, nesmíme dovolit únik daní, musíme bojovat proti nenávistným projevům, musíme řešit problémy migrace. To všechno je zásadní pro budoucnost Schengenu. A je v našem zájmu, aby Chorvatsko bylo součástí šengenské zóny co nejdříve. Ovšem, než k tomu dojde, musíme obnovit důvěru v tomto ohledu, plnit závazky a zároveň zajistit naše externí hranice tak, aby Schengen fungoval opětovně tak, jak má vaše aktivní podpora západního Balkánu na cestě k Evropské unie, to je něco, co vítám. A ten pozitivní krok zároveň ohledně Severní Makedonie a Albánie, k kterému by mohlo dojít eh, v březnu. Slovinsko i Chorvatsko, naše zpřátelené země, musí jít v ruku v roce a udělat maximum do budoucna. Děkujeme. Pan Kubílius má slovo na jednu minutu, vážený pane premiére. Já pocházím z Litvy a rád bych vám poblahopřál vám i vašemu lidu k prvnímu předsednictví v EU, které je zásadní, protože přichází i v, s takovou určitou symbolickou hodnotou. 25 let po ukončení války za nezávislost vaše země vede celou Evropskou unii. Je to takový nejpřesvědčivější příklad zázraku a síly EU, která dokáže prostřednictvím rozšíření přinést stabilitu a prosperitu těmto zemím. Paní předsedkyně komise má pravdu v tom, že vaše předsednictví znamená obrovskou motivaci pro reformy i jiných zemí západního Balkánu. Je to váš, právě váš příklad, který je obrovskou inspirací. Úspěch integrace západního Balkánu představuje obrovskou inspiraci i pro region východního partnerství a doufám, že sami o tomto partnerství v průběhu vašeho předsednictví bude rovněž velice ambiciózní, pokud je o regionální strategii v následujících deseti lety. Přeji vám hodně štěstí, pane premiére. Děkujeme a nyní má slovo paní Laluk na jednu minutu. Vážený pane premiére, dámy a pánové, milí kolegové, kolegyně, náš ekonomický model prostě nemůže fungovat, když zde máme mm, tolik ještě milionů lidí, kteří žijí v chudobě, environmentální problémy, dramatické problémy, kterým čelíme, nejsme schopni zlepšit zásadním způsobem sociální situaci na celém našem kontinentu. I přesto mm, došlo k určitému rozvoji, nejsme schopni ovšem ale zlepšit náš ekonomický model, jsme zahlceni pouze veřejnými prostředky, iracionálními indikátory, ovšem racionálně jenom tyto indikátory ohledně HDP nic nehovoří o tom, jaké je naše zdravotnictví, chudoba například, klimatická záležitost. Ano, vy chcete silnou Evropu, která bude čelit velkým výzvám v současnosti, ovšem největší výzvou je změnit tyto indikátory bohatství a reorientovat naše veřejné politiky, to znamená změnit intelektuální digitální software nové Evropy. V tom vám přejeme hodně úspěchu a spoléháme na vás. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedkyně. A nyní na jednu minutu má slovo paní Tomy. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji. Vážený Andrej, vážený pane Plenkoviči, já jsem byla součástí mm, předsednického úsilí a vím, jaký obrovský úkol to je pro zemi, která poprvé je předsednickou zemí Evropské unie. Ráda bych především eh, podpořila vaše priority ohledně dalšího rozvoje Evropy. To je důležité pro všechny členské země. Pokud posílíme naši konkurenceschopnost, tak tím posílíme celou EU. A dále jsou to demografické problémy, které v současné době hrají důležitější roli především ve východní části Evropské unie. Proto bych ráda viděla více důrazu na stárnutí populace, snižování porodnosti a zároveň migraci mladých lidí, našeho talentu a jejich odchod do budoucna. Doufám, že paní Dobravka Šujica eh, bude v tomto ohledu ještě aktivnější. Děkuji. Pan Hajšel na jednu minutu. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane premiére, silná Evropa ve světě výzev. Já si myslím, že to je opravdu velice dobré heslo vašeho předsednictví protože Evropa má své silné stránky a musí se naučit je využívat eh, co nejúčinnějším způsobem. Musí se naučit využívat svoji ekonomickou sílu, musí se naučit využívat svoji přitažlivost. To ukazuje také zájem kandidátských zemí vstoupit do EU. Evropa se ale také musí naučit eh, mluvit hlasitěji a to jednotným hlasem. Myslím si, že vaše výzvy, jako je například nastavení cílů pro jednotlivé politiky, je, to je velice silné a vy musíte zabezpečit, zajistit to, aby se sladily zájmy čistých plátců, zájmy Evropského parlamentu, který chce zvyšovat rozpočet a také zájmy těch, kteří závisí na fondech soudržnosti. Je to například Chorvatsko nebo můj stát Slovensko. Děkuji na minutu pan Christoforu. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. A příteli premiére Chorvatska, chtěl bych eh, ti popřát ze srdce ehm, hodně úspěchů. Jsem si jistý, že eh, budeš schopný posílit eh, Evropskou unii a zlepšit image Evropy v očích evropských občanů. Potřebujeme skutečně silný víceletý finanční rámec, který navýší příspěvky členských států. Musíme také větší bezpečnost. Nemůžeme mít Evropskou unii unii bez posílení našich vnějších hranic. Musíme samozřejmě prosazovat své hodnoty, ale na druhé straně nemůžeme být pouhými pozorovateli například toho, co se děje na Blízkém východě, v Líbii nebo v Turecku. Musíme si být vědomi toho, že Turecko je nyní nebezpečím pro Řecko a také pro stability Evropské unie. Kde je jednota, tam je také skutečná svoboda. A kde existuje solidarita, tam existuje také demokracie. Kypr a Řecko nyní volají po solidaritě, abychom řešili téměř teroristický přístup ze strany eh, Turecka. Prosím eh, o řešení. Vážený pane předsedo Plenkoviči, paní von der Leyen, kolegové, kolegyně. Svět kolem nás je zasažen válkami a tenzemi a Evropa velice často se zná nemobilní, nerelevantní na mezinárodním poli je potřeba podnikat rozhodné kroky. Já jsem přesvědčená, že to, že máme předsedkyni Evropské komise paní Ursula von der Leyen, může znamenat výraznou změnu v této oblasti. Podle mě jsou zde dvě zásadní volby, před kterými stojíme. Co se týká víceletého finančního rámce, je potřeba tento přizpůsobit výzvám. Podle mě eh, na návrh finského předsednictví je víc než nutný a je potřeba realizovat takový program Evropské komise, aby byly tyto cíle splněny. Jedině tak s ním můžeme souhlasit. Evropský parlament musí víceletý finanční rámec, rámec odsouhlasit ale musí to probíhat bez e, paralelní reformy vlastních prostředků. Nový zelený díl bude znamenat revoluci, nejen ekologickou, ale i sociální a hospodářskou revoluci. Je to velký rozvojový plán, který má vytvořit udržitelný rozvoj, kde by nikdo nezůstal pozadu. Věřím, že chorvatské předsednictví řečnice přerušená Omlouvám se, madam, vypršel vám čas, říká paní předsedkyně. Jako další má na minutu slovo paní Glavak. Hvala lepa, poštovaný gospodine predsjedniče hrvatske vlády. Mnohokrát děkuji. A pane Plenkoviči, Chorvatsko v historii ukázalo, ukázalo že se nebojí výzev. A chorvatské předsednictví eh, je příležitosti ukázat odpovědnost vůči občanům. Chceme eh, Evropu, která se bude vyvíjet a to s jasným poselstvím. Bez ohledu na to, jestli je země chudá nebo bohatá, eh, malá nebo velká, musí mít stejné příležitosti. A já jsem si jistá, že Chorvatsko se bude snažit o ehm, rovné, rovnou distribuci fondů v rámci víceletého finančního rámce. Nesmíme zklamat své občany. Evropa musí sloužit jako určitý korekční faktor a musí eh, řešit nové výzvy. A Někteří možná mají eh, pochybnosti o Chorvatsku, ale znamená to, že neznají situaci v Chorvatsku, eh, jak jsme úspěšní. Já vám mohu říci, že eh, Chorvatsko je určitě připraveno na výzvy v budoucnosti. A nyní se dostáváme ke HDI na minutu velice přísně paní Jury. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně a pane premiére. Já jsem přesvědčena o tom, že chorvatské předsednictví bude brát vážně tuto diskusi o právním státu. Nicméně měli byste ukončit eh, to ukazování prstem na některé eh, členské státy. Je třeba, abyste ukázali, že eh, právní stát nemůže být jenom hračkou ve spolitizovaných konfliktech. Prosím, měřte všem členským státům stejným metrem. Používejte na všechny členské státy stejná kritéria a Nesmíme zde se měšovat eh, domácí záležitosti, které nemají co dělat s Evropskou unii. Prosím, eh, nesuďme nespravedlivým způsobem. Dnes často lidé, kteří hovoří o právním státě, eh, řečnice byla přerušena. Další řečník na jednu minutu je paní Marky. Eh, Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejdříve chtěla poděkovat a panu premiérovi. Děkuji mu za vyjasnění priorit, především pokud jde o víceletý finanční rámec. Já jsem velice ráda, že víceletý finanční rámec považuje za jednu z hlavních priorit Já jsem také velice ráda, že politika soudržnosti by měla být eh, jako velká priorita zachována ve víceletém finančním rámci, stejně tak jako politika eh, zemědělství. Máme nyní k dispozici návrh a Evropská komise pod bodem 5a řekla, že budou k dispozici eh, nové prostředky pro fond pro eh, spravedlivou přeměnu. Nicméně eh, máme také postoj finského předsednictví a mě by eh, zajímalo, jak jaký je, jaké je vaše východisko, čeho se držíte. A dalším řečníkem je paní Juvéra na jednu minutu. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně, pane Plenkoviči. Děkuji za to, že jste představil priority chorvatského předsednictví. Přebíráte předsednictví v turbulentní době. Čeká nás eh, hodně eh, výzev. Brexit, eh, budoucí rozpočet Evropy, legislativa v oblasti životního prostředí. Některé priority jste zmínil vy. Já velice vítám řešení demokratických změn, rozšíření na západní Balkán a také respekt vůči základní základním hodnotám EU, jako je ehm, právní stát. Vaše země Chorvatsko a moje země Slovinsko jsou sousedské země a já doufám, že budeme eh, dobře spolupracovat. A pane Plenkoviči, já spoléhám na vás, že také budete věci dělat, nejenom, že o věcech budete hovořit, ale budete je uvádět do praxe, jako je například eh, právní stát, respekt vůči ehm, lidským právům, mimo jiné také migrantům. Děkuji, za slovo, paní předsedkyně. Premiér zmínil priority, posílení evropských hranic. Ovšem, já bych to ráda spochybnila, jak může Chorvatsko vést Evropskou unii v této oblasti, pokud jde o plnění lidských práv, migrace, azyl, když je zde tolik problémů, které musíme řešit. Máme zde zdokumentované násilí ze strany Chorvatska, vašich bezpečnostních složek proti těmto migrantům, nelegální pushbacky na hranicích s Bosnou a Hercegovinou. A toto jsou jasné porušování azylového práva, charty základních práv, úmluvy o uprchlících. Bylo to zdůrazněno i právě v té situace dvou nigerských atletů, kteří byli zadrženi v Zahřebu. A to, co mě zneklidne nejvíce, je, že když hovoříte o těchto věcech ve výboru Libe, tak Evropská komise hovořila o tom, že 6 milionů naš, eh, eur daňových poplatníků šlo na monitorovací mechanismus v tomto ohledu na, a zdá se, že ty, bohužel řečnice byla přerušena. Pan Bogovič má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo, vážený Andrej Plenkoviči jsi můj bývalý kolega zde v Evropském parlamentu. Jsem nesmírně rád, že se opětovně vidíme a blahopřeji ti k tomu, že Chorvatsko převzalo předsednictví v Evropské unii a přeji ti hodně úspěchu. Evropa čelí mnoha výzvám a já bych se rád zaměřila na víceletý finanční rámec. Věřím, že jakožto nová členská země Eh, která si je vědomá důležitosti zemědělského fondu pro zemědělskou politiku, pro kohezní politiku, protože důležité, důležité je prosadit eh, rovný rozvoj v Evropské unii. A pokud jde o migraci, to je další veliká výzva. Já bych se ráda všem věnoval projektu, který se jmenuje eh, inteligentní Mm, oblasti inteligentní obce, my chceme posílit digitalizaci, environmentální, eh, bojovat proti environmentální problému zajistit práce pro lidi v jednotlivých regionech. Děkujeme. Pan López Aguilar je posledním řečníkem v části Catch the Eye. Paní předsedkyně, pane premiére Plenkoviči, je to poprvé, co Chorvatsko bude mít eh, předsednictví Evropské unie a my vás velice vítáme a přejeme vám hodně úspěchu, ale zároveň zdůrazňujeme, že je to příležitost, která, která se nesmí promarnit. Také s ohledem na ty e, špatné výhledy, pokud je třeba o víceletý finanční rámec a regionální e, politiku a politiku soudržnosti. To musí být naprostá priorita, srovnatelná s New Green Deal. A také Samozřejmě dojde k Brexitu během vašeho předsednictví. Budeme mít plně fungující komisi a je třeba, aby, bylo zajištěno, aby byla zajištěna práva občanů, vzájemná práva občanů a po Brexitu. Je jasné, že, že Velká Británie by si chtěla podržet některá práva. Je důležité, aby Evropská unie se s Velkou Británií dohodla na tom, jaká bude úprava také, pokud jde o ochranu osobních údajů. Samozřejmě je nutné naznačit, jakým způsobem bude i nadále fungovat Schengen a jaké budou vztahy s Velkou Británií po Brexitu. Mnohokrát děkuji a nyní předáme slovo paní předsedkyni von der Leyen, a aby reagovala. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěla bych se vyjádřit k třema tématům, o kterých se tady nejvíc hovořilo. Za prvé to je samozřejmě rozpočet, poté Brexit a poté západní Balkán. Nejprve tedy, co se rozpočtu týče, pane premiére, je samozřejmě důležité, aby Chorvatsko během svého předsednictví přesvědčilo radu, že musí dodržovat svou vlastní strategickou agendu. Důraznuju to proto, že potřebujeme zmodernizovat evropský rozpočet. Ten rozpočet, který máme právě teď, byl schválen v roce 2013. Asi si vzpomenete na rok 2013, protože tehdy Chorvatsko do Evropské unie vstoupilo. Svět tehdy vypadal úplně jinak než dnes. V roce 2013 jsme neměli vůbec ponětí o islámském státu. V té době také ještě eh, nenastala migrační krize. Eh, v té době Chorvatsko ještě neanektovalo Krym a nezahájilo hybridní válku na Ukrajině. V té době jsme neměli žádnou pařížskou klimatickou dohodu. Tehdy jsme nemluvili o 5G nebo umělé inteligenci. Jenom eh, těchto pár věcí vám ukáže, že ten svět tehdy vypadal radikálně jinak. A proto teď potřebujeme úplně nový rozpočet, který tomu bude odpovídat. Myslím, že v tom mám podporu parlamentu. Pokud ten celkový strop bude příliš nízký, pokud ten celkový rozpočet bude příliš nízký, tak jediné východisko jsou vlastní zdroje Evropské unie. Je možné to zavést například prostřednictvím eh, systému pro obchodování s emisními povolenkami, protože ty příjmy z toho porostou, tím nebudeme vůbec ubírat nic členským státům, spíše naopak, ale získáme tím příležitost využívat tyto prostředky, které potom eh, můžeme investovat do té Evropské zelené dohody. Druhé téma je Brexit. Vaše předsednictví přichází v klíčovém okamžiku těchto jednání o Brexitu, protože musíme dosáhnout ještě mm, velkého pokroku do léta, do konce vašeho předsednictví a Spojené království si bude muset vybrat, jak blízko nebo jak daleko chtějí být Evropské unii, což, si také, eh, eh, což také bude určovat tu vzdálenost k jednotnému trhu. Není možné například odmítnout eh, jednotný nebo volný pohyb osob a potom odmítnout volný osob služeb, kapitálu a zboží. Ty čtyři svobody jsou od sebe neoddělitelné. Nemůžete požadovat rovné podmínky, pokud budou rozdílné podmínky ve zdanění u sociálních nebo environmentálních standardů. Takže je na Spojeném království, aby si vybrali, jak blízko nám chtějí eh, být, ale od toho se bude odvíjet, eh, jak velký přístup poskytneme k našemu eh, vnitřnímu trhu. Tedy nemůžete ten koláč sníst a ještě si ho ponechat. A na závěr bych se ještě chtěla vyjádřit k tématu západního Balkánu. Neměli bychom to podceňovat. Je to v našem strategickém zájmu, aby státy západní Balkánu nám byly co nejblíže. Neměli bychom podceňovat eh, přítomnost států, jako je Čína nebo Rusko nebo Turecko v tomto regionu. Všechny tyto státy mají v úmyslu, ty státy západního Balkánu, získat na svou stranu a bylo by v našem zájmu, abychom Eh, tomu zabránili a eh, podíváme-li se na eh, Albánii a Severní Makedonii, tak jsme pod nich požadovali hodně. Severní Makedonie musela změnit dokonce svůj název a slibovali jsme jim otevření přístupových rozhovorů s Evropskou unii. Já si myslím, že jde to provést současně, jednak modernizovat ten přístupový proces, ale na druhou stranu i dodržet naše sliby těmto dvěma zemím. A v tomto smyslu bych vám chtěla popřát vaše předsednictví všechno nejlepší. Presidente eh, von der Leyen, adesso la parola. A nyní má slovo premiér Plenkovič. Prosím, Andrej. Grazie. Děkuji, Davide dámy a pánové, vážená paní předsedkyně, pane předsedo, děkuji za veškeré návrhy a poznámky, které jste směřovali k současným prioritám chorvatského předsednictví a za vyjádření k tomu, jak si myslíte, že bychom měli nejdůležitější politické a legislativní problémy řešit. Dovolte, abych se na závěr zmínil o několika věcech z těch, které jste zmínili. Nejprve, jaká je tedy filozofie našeho vůbec prvního předsednictví v Radě? Jsme určitým symbolem a signálem, už jsem to tady úvodem vysvětloval, pouze 30 let demokracie, 28 let mezinárodního uznání, 7 let členství v EU. Přesto se nám daří dohánět státy, které jsou rozvinutější, kteří přistoupili do EU mnohem dříve, například v roce 2004 a 2007. Pan Krach, jeden z europoslanců, zmínil prvního chorvatského prezidenta Tučmana a pokusil se interpretovat jeho doktrínu. Ehm, myslím, že vím asi trochu lépe, jaké, jaký je odkaz prvního chorvatského předsednictví, co si pro Chorvatsko přál, když jsme získali svou suverenitu a co se přál, pokud jde o výhled do budoucna. A byl to právě on, kdo před třetí lety, 30. května, při eh, ustavení prvního demokratického chorvatského parlamentu řekl, že evropská integrace je naší cestou a Vše, co jsme udělali v posledních 30 letech, bylo právě naplňováním tohoto cíle. Víme, co suverenita znamená, co sebou nese. Možná na rozdíl od mnoha jiných víme, co to znamená mít okupované své území, kdy se na vašem území odehrává válka, kdy eh, zaznamenáte ve vlastní zemi na 16 tisíc obětí válečného konfliktu na konci 20. století. Toto jsme na vlastní kůži zažili a víme, že Evropa je projektem míru, spolupráce a usmíření. A právě tak to také chápeme naši dnešní politickou odpovědnost. To je třeba si uvědomit. A za druhé, vzali jsme v potaz strategickou agendu, program tria, program nové komise a náš vlastní program. Toto vše eh, jsme eh, zohlednili do našich, myslím, realistických priorit a proto, pokud jde o některé konkrétní body, eh, tak si uvědomujeme, že například klimatické změny a klimaticky neutrální cíle do roku 2050 budou zásadní pro naši ekonomickou transformaci. Je to to stejné pro ekonomiku, co lidská práva znamenaly pro naši politiku. A na tom jsme se dohodli s komisí minulý týden v Záhřebu. Musíme se snažit tyto problémy řešit a přitom zohledňovat eh, různou situaci, pokud jde o průmysl, stav rozpočtu v jednotlivých státech, ale pokusit se o jednotné směřování, ale samozřejmě se chceme vyhnout negativním ekonomickým důsledkům. Za druhé, pokud jde o otázku migrace, což zmínila celá řada z vás, tak zde bych ještě jednou poznamenal a zopakuji to tak, abychom tomu všichni velice dobře rozuměli, protože si opravdu myslím, že to je zcela zásadní, co musíme udělat v příštích měsících. Máme uspořádání, určité funkční uspořádání s Tureckem, které eh, umožnilo snížit eh, nelegální migraci eh, východní a západní balkánskou cestou o 80 98% oproti roku 2016. To jsou tedy čísla, jich se nám podařilo dosáhnout ve srovnání eh, s obdobím před pěti lety. Jak se k tomu tedy eh, teď postavit? Musí to být eh, společně. Máme 10 tisíc pohraničníků ve Frontexu. My možná máme více pohraničníků, 6500, více než některé jiné státy. Zazněla tady určitá nařčení či prohlášení ve zprávách, která, které jste četli nebo v tom, co jste slyšeli a často se to pak vydává za pravdu, ale není tomu tak. Například když tady bylo nějaké nařčení, tak se prošetřilo, pak následovalo disciplinární řízení a dohled nad naší policií, tak abychom zabránili jakémukoliv porušování lidských práv nebo chování, které je proti naší vlastní legislativě či mezinárodním a evropským standardům. Takže tímto způsobem postupujeme, ale ještě jednou zopakuji, že na rozdíl od jiných členských států jsme řekli ne ostatému drátu mezi dvěma státy, jako je Bosna a Hercegovina a Chorvatsko. A nechceme budovat mezi přátelskými národy eh, ploty sosnatých drátů. A především jsme řekli zcela jasně, že nebudeme budovat ploty mezi částí Bosny a Hercegoviny, kde, kde žijí eh, Chorvaté a opačně. Toto není přípustné, k tomu nedojde, to je naše politika, za kterou si stojíme. Na druhé straně chceme společně řešit problém přímo u zdroje nebo eh, při prvním místě vstupu. Tato hranice s Bosnou a Hercegovinou ovšem není prvním místem vstupu migračních toků. To je třeba si uvědomit. Co se týče rozpočtu, tady je v sázce mnoho. Pochopili jsme, že nemůžeme dělat více eh, s méně penězi. To je, myslím, všem jasné, ale je potřeba najít konsenzus, pokud eh, chceme začít využívat eh, nových vlastních zdrojů. Celá řada kompetentních odborníků říká již léta, že toto je možná jediná cesta, jak dosáhnout modernizace očekávání v oblasti financování. Zmínila to i paní předsedkyně. Pokud jde o demografii, pokud by tady měla být jedna politická záležitost, kterou bych si přál, aby tady zůstala jako odkaz našeho předsednictví, eh, což je což bude, pokud se to podaří docílit, eh, jenom díky spolupráci s komisí a díky Dubravce, tak jde o to, že je tady eh, polovina zemí, které mají negativní přirozený přírůstek obyvatel. Samozřejmě, že celá věc je nesmírně citlivá, ví to i předsedkyně komise, i naše komisařka, jak je komplikované skombinovat politická opatření, která se ukázala být účinná v některých zemích a jak je nabídnout zemím, které čelí obtížím. Taková je naše mm, představa depopulace, z méně rozvinutých zemí do více rozvinutých eh, zemí, přesouvání obyvatel z venkova do měst. To jsou společné problémy, které musíme řešit. A pokud jde o západní Balkán a otázku rozšíření, chci říci, že nejsme naivní, eh, snažíme se být realističtí. Já se věnuji této záležitosti už snad 30 eh, let, tak se troufám říci, že míra nadšení kdy Západ s otevřenou náručí v 90. letech vítal zbytek Evropy, eh, se znovu opakovat nebude, pokud jde o nové státy, které si přejí přistoupit, ale je potřeba teď inteligentně naplánovat eh, postup rozšíření pro příštích 10 let, eh, strukturovat ho nastavit ambiciózní program pro ty, kteří se chtějí reformovat a přiblížit se evropským standardům. To je ta myšlenka, na které mm, stojí eh, summit, který chceme zorganizovat v Záhřebu. A proto tedy říkám, že ti, kteří se bojí říci ano zahájení mezivládní konference s Albánií a Severní Makedonií, my to mm, víme, víme, že jde o komplikovanou záležitost, komplikovanou z právního hlediska je tady celá řada různých možností jak eh, proces pozastavit, zvrátit, či žádat více nebo přidat nové požadavky, ale je to pouze začátek dlouhého maratonu. Není to nic, co by bylo dopředu dohodnuté. Na tom se musíme shodnout. K rozšíření nedojde ze dne na den, ale až po letech velice dlouhého reformního procesu a velice pečlivého dohledu ze strany komise a příspěvků členských států této souvislosti tedy nechci, aby žádná země v našem sousedství byla zapomenuta, zejména pak ne Bosna a Hercegovina, která je velice strategická pro naši zemi. Ještě zmíním Ukrajinu, protože eh, i paní předsedkyně o ní mluvila. A myslím si, že v kontextu východního partnerství a v kontextu všeho, co tady řešíme od roku 2013 až do posovat, si myslím, že bychom měli adekvátně řešit jejich vlastní ambice, pokud jde o územní celistvost, ale také jejich reformy z hlediska evropského směřování. A k Brexitu vidím, že Michel tady je a toto téma bude následovat eh, na programu plenárního zasedání. To je jedna z nejdůležitějších věcí v posledních mm, třech letech. Jednota členských států, zůstat jednotní a projevit solidaritu zejména Irsku. V příštích 11 měsících eh, s dobře nastavenou a vyjednanou dohodou či rámcem, my si můžeme docílit skutečně dobré dohody, jakožto začátku dalších budoucích vztazích. Nemůžeme předstírat, že v bezprecedentní situaci můžeme při prvním pokusu eh, vyřešit eh, úplně vše v našich eh, vzájemných vztazích. Proto vám maximálně jako rada budeme pomáhat najít správnou rovnováhu pro uzavření procesu v příštích měsících. A na závěr bych chtěl ještě jednou zdůraznit, že všechny naše útvary a ministerstva, naši poslanci v Evropském parlamentu, kterým tímto děkuji, za příspěvky. Mohu tedy za nás všechny říct, že jsme připraveni hledat kompromisy. To je základ eh, evropské demokracie, to je také role Evropského parlamentu a členských států v radě. A budeme se snažit eh, maximálně napomáhat eh, Evropské komisi v její práci. Děkuji vám, pane předsedo, za dnešní možnost vystoupit na plenárním zasedání instituci, která je mi velice blízká. Děkuji. Grazie, primo ministro. Děkuji vám, pane premiére Plenkoviči, a samozřejmě vám přeji také co nejvíce úspěchů ve vaší práci a e, samozřejmě to e, přeji i celé vaší e, vládě a vašim spolupracovníkům, protože to je klíčová doba pro Evropskou unii. Rozprava k tomuto bodu tímto končí. A na pořadu jednání máme prohlášení Rady a komise k situaci týkající se provádění monitorování ustanovení týkajících se občanských práv o dohodě o vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Předsedkyně komise von der Leyen tady zůstane na tento bod. Salutiamo. Vítám vás tady a předávám slovo státnímu tajemníkovi, státní tajemnici Nikolíně Prianič. Prosím, eh, vy budete hovořit jménem rady.

Jsme těsně před eh, vstoupením v platnost dohody o vystoupení víceméně bez změny oproti své verze z roku 2019 eh, s výjimkou ustanovení, které se týkají Irska. Eh, těší nás naše rozhodnutí neak- neakceptovat snížení, snížení platnosti občanských práv, tak jak mnozí navrhovali. To by bývalo vedlo k mnohem slabší úrovni ochrany, než je nyní. Eh, v rámci části dvě dohody, která pojednává o občanských právech, eh, která jsou plně zakotvená v celé eh, dohodě. A jsou tam i různá nápravná opatření, kdyby Spojené království neprovádělo řádně tato ustanovení. A neznamená to, že máme usnout na Vavřínech a já jsem vděčná Evropskému parlamentu za to, že na dnešek naplánoval tuto debatu. Také vítám návrh usnesení, tak jak byl předno, přednesen, protože je tam eh, řada otázek, které se týkají zachování občanských práv, správního postupu, které se týkají práva pobytu, omezená, eh, omezené pomoci, která se dostává občanům a, eh, a, a efektivita, s jakou pracuje nezávislý orgán eh, ve Spojeném království. Eh, to nezbytně eh, neznamená, že všechno vykonáváme správně my. Je důležité, jak uvádíte ve svém usnesení, vyzvat členské státy, aby také chránili práva eh, občanů Spojeného království, kteří se rozhodli usadit v EU. Také bychom měli eh, pomoci eh, nezávislým orgánům komise a Spojeného království, aby důsledně prováděli část dvě dohody. Můžeme také udělat více, co se týče e, zvyšování povědomí občanů na obou stranách kanálu, tak aby e, znali význam ustanovení e, v tomto směru. Jinak by nemělo Jinak by to nemělo smysl, protože občané, aby měli užitek z těchto ustanovení, musí je především znát. Musíme oslavovat občany a přispět k jejich informovanosti. Všechna tato ustanovení i když eh, budou účinná i nad rámec přechodného období, se nebudou týkat eh, občanů, kteří se rozhodnou usadit později. My si uvědomujeme, že linie britské vlády je ukončit volný pohyb osob. Měli bychom zajistit, aby budoucí vztah, eh, který budeme již brzy dojednávat, byl v oblasti mobility ambiciozní. To bude potřeba doprovodit i zachováním určitých eh, práv občanů. Závěrem chci poznamenat, eh, že eh, vaše názory, které se týkají práv občanů, se silně shodují s prioritami Rady. To je jasný důkaz společných cílů našich dvou institucí, které se týkají Brexitu. Naše společné úsilí by mělo zajistit, aby ustanovení o právech občanů v dohodě o vystoupení umožnilo britským občanům i evropským občanům a členům jejich rodin i nadále žít, pracovat anebo studovat v hostitelské zemi, tak jak se rozhodli. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a nyní má slovo předsedkyně komise von der Leyen. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení poslanci, já jsem minulý týden byla v Londýně, tam jsem měla příležitost mluvit se studenty o budoucím vztahu mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím. A poté, co jsem skončila svůj projev, tak eh, byla zahájena diskuze s přítomnými studenty a hned ta první otázka, kterou jsem dostala, se netýkala obchodu, netýkala se finančních služeb, netýkala se bezpečnosti, přestože to jsou samozřejmě důležitá témata, ale ta první otázka se týkala práv občanů. A ta sama eh, otázka se neustále opakovala v různých podobách. Jeden občan eh, z Beneluxu, který žil ve Spojeném království, si dělal starosti eh, Poté se mě ptala jedna Britka s italským manželem, ta si také dělala starosti z toho, jaký bude mít status. A všechny, všechny ty otázky možná byly trošku odlišné. Ten hlavní důvod byl stejný. Lidé chtějí mít pocit jistoty eh, ohledně své budoucnosti a budoucnosti také svých rodinných příslušníků. A my tady hovoříme o 3,5 milionech evropských občanů, kteří žijí ve Spojeném království, ale také přibližně o dvou milionech britských občanů, kteří žijí eh, jinde v Evropské unii. Toto jsou tedy značně vysoká čísla. Za každým eh, tím jednotlivým číslem je konkrétní člověk, konkrétní osoba se, se svým osobním příběhem. Někdy to jsou eh, lidé s občanstvím jiné občanské země, kteří se třeba narodili v Británii, nebo jsou to lidé, kteří se tam přistěhovali, provdali, eh, zahájili tam kariéru, vystudovali tam a <clears throat> mají třeba dvojí občanství. A jsou to lidé, kteří pracují ve zdravotnictví, ve školství nebo v zemědělství. Eh, jsou to lidé, kteří kolikrát podnikají a poskytují pracovní příležitosti dalším. Takže Ať už je ta jejich eh, individuální cesta jakákoliv, ten jeden důvod, eh, kvůli kterému se dělají starosti, je právě nejistota ohledně jejich budoucnosti a budoucnosti jejich rodiny. A prakticky všichni chtějí se cítit doma tam, kde to za domov považují. Takže ochrana práv těchto občanů byla vždy naší nejvyšší prioritou od to okamžiku, kdy eh, byl oznámen výsledek referenda a díky vynikající práci Michela Barniera a jeho vyjednavacího týmu dohoda o vystoupení Spojeného království nabízí záruky pro tyto občany, nabízí jim ochranu, jistotu, kterou potřebují, umožňuje jim ale také eh, zůstat, pobývat tam, kde dnes jsou, za stejných podmínek, eh, jako mají dnes po Eh, jakoukoliv dlouhou dobu bez eh, ohledu na to, jaké občanství mají. Což eh, ale samozřejmě znamená vytváření povinností jak pro Spojené království, tak i pro Evropskou unii, které musí ta práva chránit nejen na papíře, ale také v praxi. V okamžiku, kdy bude ratifikována dohoda o vystoupení Spojeného království, bude naší povinností dodržet tyto podmínky také v praxi. Pro mě je to hlavně morální povinnost. Dobrou zprávou je to, že eh, Spojené království již eh, začalo eh, prakticky do, provádět systém registrace k pobytu pro občany Evropské unie. Dnes těch evropských občanů je třeba půl milionu, značná část z nich již požádala o ten předběžný status usazené osoby, většina z nich již teď dostala doklad o tom, že mohou zůstat, to je dobrá zpráva, ale vyskytly se také případy, kdy to, ten doklad nedostali, někteří ještě o to nepožádali a s tou situací je spojena celá řada obav. Jsou to ty známé případy eh, polských eh, kuchařů a eh, francouzských pekařů, ale těch případů je mnohem více, kdy lidé prostě jsou zmatení nebo z nějakého důvodu nejsou schopni požádat nebo kdy eh, od úřadu dostali eh, požadavek na to, aby předložili více dokladů o svém pobytu, přestože v Británii už žijí více než 40 let. Takže my jsme v kontaktu s britskými úřady ohledně těchto věcí. Chceme se vyhnout jakékoliv diskriminaci během eh, toho procesu zpracování žádosti. Chceme zajistit ochranu zejména pro ty nejohroženější aby získali podporu v tom procesu a chceme také mít eh, záruku toho, že ten orgán, který má monitorovat, bude naprosto nezávislý a bude prověřovat všechny stížnosti. Na naší straně potom bude Evropská komise velmi bedlivě sledovat implementaci. Chceme pomoci evropským občanům, kteří žijí eh, v Británii. Chceme dohledat na to, aby měli ochranu a eh, zaručená práva. Samozřejmě <clears throat> přesně tak budeme přistupovat k lidským občanům v Evropské unii. Všechny ty eh, věci, o kterých jsem eh, tady teď mluvila, ty jsem řekla také britskému premiérovi Johnsonovi v Londýně. Budeme eh, úzce spolupracovat s lidskými úřady, abychom to udělali všechno správně, abychom ty problémy co nejrychleji vyřešili. A na závěr, mm, dámy a pánové, chci říci, že ta dobrá zpráva je, je že bude zachována kontinuita pro evropské občany eh, Británie a pro britské občany v EU i po konci přechodného období. Ale po konci přechodného období pro nás bude Spojené království třetí zemí a Brexit eh, bude znamenat i změny pro ty, kteří se v budoucnosti budou chtít vydat na druhou stranu. Lamaňského kanálu. Takže budeme muset i eh, jim nabídnout eh, eh, vyhlídku, musíme také sformulovat ten mandát pro jednání s Británií o těchto otázkách a podobně jako v minulosti. V těchto jednáních budou práva našich občanů hlavně naší hlavní prioritou. Budeme vždy vyjednávat v dobré víře, že chceme uzavřít velmi komplexní partnerství s Británií, jak jsem řekla, těm studentům v Londýně je to podobně jako e, v případě starých přátel a nových začátků. Děkuji e, předsedkyni komise von der Leyen a nyní budou hovořit řečníci za jednotlivé politické skupiny a za EPP. Má slovo na tři minuty paní Hybner. Děkuji paní předsedkyně, pane předsedo, vážení kolegové. Během procesu Brexitu jsme se mnohokrát sešli s britskými občany. Vyslechli jsme si jejich příběhy a lépe pochopili dopady Brexitu na jejich práva jakožto evropských občanů a tak sdílíme jejich obalvy. V usnesení parlamentu jsme se této problematice věnovali, ale přesto vidíme, že pokud jde o udržitelnost závazku ze, ze smlouvy, Eh, o vystoupení, eh, že ta udržitelnost eh, nemusí být dokonalá, protože tady vidíme veliký dopad na životy občanů. Implementace dohody o vystoupení je velice důležitá, protože poskytuje alespoň minimální právní jistotu, kterou lidé potřebují. Je nám líto, že navzdory možností, které představuje článek 18.5 dohody, se Spojené království rozhodlo, že bude používat systém žádosti o registrace k pobytu. Polovina členských států používá eh, systém deklarační, na rozdíl od Spojeného království také nám líto, že Spojené království chce ukončit volný pohyb osob eh, v rámci budoucího rámce o spolupráci. Evropští občané, včetně britských občanů, měli možnost vytěžit eh, zpráva volného pohybu a já stále doufám, že britská vláda Eh, se v této věci rozmyslí. Myslím si, že dále je velice důležité, abychom eh, našli způsob, jak eh, zajistit vzájemné uznávání kvalifikací, aby občané měli možnost podílet se na místních volbách, účastnit se jich a využívat relevantních ustanovení rodinného práva v rámci mezinárodního práva, tak, aby to nemělo na ně neblahý dopad. Jsem ráda za ujištění, kterých se nám dostalo od britské vlády, pokud jde o fungování nezávislého monitorovacího orgánu. Evropský parlament přesto bude velice bedlivě sledovat celý eh, implementační proces. Jak už jsme ve svém usnesení říkali, kratší přechodné období znamená, že bude méně času pro to, aby eh, se dostatečně zajistilo povědomí o občanských právech. Myslím si, že plná implementace občanských práv musí eh, si vybudovat především důvěru a ta důvěra pak bude důležitá pro úspěšné dovršení celého procesu. Pan Pereira za socialisty a demokraty na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, Naší první povinností jakožto Evropského parlamentu a poslanců, kteří jsou přímo voleni evropskými občany, je hájit ty, které demokraticky zastupujeme. A právě z tohoto důvodu je hlavní naší prioritou, pokud jde o Brexit, problematika práv občanů. Nejenom evropských občanů, kteří žijí ve Spojeném království, ale také Brit, práv britských občanů, kteří žijí v Evropské unii. Vyslechl jsem si závažné obavy celé řady občanů i nevládních organizací a proto si myslím, že nemůžeme zastírat, že lidé jsou opravdu velice zneklidněni velikou mírou nejistoty a negativními dopady, které Brexit může mít na jejich život a legitimní očekávání. A proto tady dnes eh, jsme, abychom zlepšili politické usnesení, které podpořili lídři politických stran v tomto parlamentu a abychom vyslali silný politický signál. Britská vláda může udělat více a měla by udělat více pro to, aby zajistila plnou ochranu práv občanů v situaci Brexitu. Uvědomujeme si, že došlo v této věci eh, k určitému pokroku, ale eh, systém registrace k pobytu, který teď Británie používá, by mohl být eh, přátelštější k, k uživatelům, zejména pokud jde o zranitelné skupiny občanů. Navíc řada žadatelů dostává pouze předběžný statut usazené osoby a tak by bylo lepší aby tato procedura byla nastavena jako deklarační a aby nad ní byl skutečně nezávislý dohled. Kromě toho fyzický dokument by pomohl, protože by nabídl další právní jistotu. A pocit jistoty do budoucna, a to nejenom samotným občanům ale i pronajímatelům a dalším eh, stranám. Doufáme, že od britské vlády se nám dostane pozitivní reakce, pokud jde o práva občanů. Děkuji. Eh, Děkuji, pan Verhofstadt, za Renew 3 minuty. Eh, já chci nejprve poděkovat předsedkyni komise paní von der Leyen a také přirozeně Michelu Barnierovi za jejich silnou a trvalou podporu v oblasti práv občanů a doufám, že tento parlament, až budeme hlasovat, což myslím, že bude zítra, kdy budeme hlasovat o tomto usnesení, že se podaří je prosadit s velkou většinou. Velkou většinou, která nám potom poskytne mandát pro závěrečnou debatu eh, s britskými orgány ve čtvrtek, kdy britské orgány byly eh, pozvány. Budeme mít eh, státního tajemníka pana Barclaye a pana Pinchera, tajemníka pro evropské záležitosti. Je důležité proto, aby toto usnesení bylo masivně podpořeno, abychom měli silnou vyjednávací pozici ve čtvrtek a v pátek. Přetrvávají totiž obavy, vážení kolegové. Obavy, kterým je potřeba se věnovat. A pakliže to neuděláme nyní, před koncem měsíce, a hlasovat se bude před koncem roku. Neumím si představit, že by Evropský parlament odsouhlasil, ku příkladu v rámci FDA, bez vyřešení problémů a obav e, evropských a britských občanů, včetně svobody pohybu. A tyto obavy jsou známy, již o nich mluvili e, mý dva předřečníci. Za prvé automatické uznávání eh, občanských eh, práv. Eh, v Británii je vláda Toryů, která hlásá, že si přeje méně byrokracie. Nejlepším nástrojem proto je přece automatické uznávání, aby, aby se vyhnuli těm byrokratickým překážkám. Za druho, britské orgány ku příkladu předstírají, že není Eh, že není potřeba žádných eh, papírových dokumentů, ale když, eh, když nějaké když, když někdo, kdo cestuje do Evropy a na hranicích budou chtít elektronické potvrzení, nebude mít třeba eh, nabitý telefon či počítač, eh, anebo eh, omylem dokument vymaže. To by bylo velice špatné. Takže to je platná obava a konečně monitorovací orgán. Proč by v něm neměly být zastoupeny, zastoupeny také ty 3 miliony lidí, kterých se to týká? To by přece pomohlo vyřešit celý ten problém. Domnívám se tedy, že Těmto otázkám se musíme věnovat, abychom mohli vyjednávat ve čtvrtek a v pátek a jinak eh, doufám, že eh, premiér eh, Johnson prokáže flexibilitu, Viděli jsme, že britská královna umožnila určitou flexibilitu, co se týče odchodu Harry a Meghan, tak doufejme, že eh, to bude umožněno i v tomto případě. Děkuji, pan Lambert. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Evropská unie často prezentovaná <clears throat> jako obrovský hlavně hospodářský projekt, který má <clears throat> sloužit zájmům eh, Eh, velkého kapitálu, ale to eh, tak není. Víme, že více než 3 miliony evropských občanů žijí v Británii a 2 miliony britských občanů žijí v Evropské unii. To všichni víme velmi dobře a svobodný pohyb těchto osob, aby studovali, pracovali nebo se usadili na důchod, to je svoboda, která byla udělena všem evropským občanům. Je to jedna z těch eh, perel, jeden z těch největších výdobytků při pro budování Evropské unie a právě to teď eh, ti občané mohou ztratit po už teď nevyhnutelném eh, vystoupení Spojeného království z Evropské unie a Evropskému parlamentu, ale také Michel Barnierovi, který vyjednává z Evropskou unie, eh, nám velmi leželo na srdci, abychom hm, omezili na minimum ty škody způsobené vystoupením Spojeného království z Evropské unie. A myslím, že to, co bylo Eh, schváleno v této dohodě o vystoupení je uspokojivé, ale teď také musíme důvěřovat s Spojeným království tomu, že bude schopné tu dohodu správně provést, ty administrativní potíže, eh, které hm, eh, jsou spojené s transpozicí této dohody do britského práva, vedly k tomu, že by mohlo dojít ke zrušení toho nezávislého orgánu, která má dohlížet na monitoring těchto pravidel pro občany EU. To nás velmi znepokojuje a také jsou to prohlášení britského ministra vnitra, který eh, teď eh, hovořil o evropských občanech jako o bezpečnostní hrozbě. To jsou všechno věci, které nás velmi znepokojí. Takže eh, bychom chtěli vyzvat britskou vládu, aby skutečně Eh, si uvědomila, jestli chce Evropskou eh, unii považovat za přátelského souseda, přátelského spojence, aby v tom případě velmi jasně potvrdila tento status přátel i všem evropským občanům, kteří pobývají v Evropské unii, eh, pobývají v Británii a naopak. Děkuji vám za pozornost. Honorevole Beck, per il gruppo ID za skupinu ED pan Beck na minutu a půl. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, zvláště